řešit eh, výzvy, eh, které budeme muset řešit, především teď eh, v okamžiku těžké finanční ekonomické krize. Děkuji. Děkuji, pane Lavia. A takže tento bod jsme dokončili a budeme hlasovat zítra v poledne. Nyní přejdeme ke společné rozpravě o odvětví kaká. Máme zde doporučení pana Moreiry týká se to Mezinárodní dohody o kakao z roku 2010 a prohlášení komise o práci dětí v tomto sektoru. Na čtyři minuty nejprve má slovo pan Moreira. Děkuji mnohokrát, pane předsedo Je na mě, abych zahájil rozpravu o dvou souvisejících však rozdílných tématech. Jednak promluvíme o mezinárodní dohodě o kakao z roku 2010, pro kterou je potřeba souhlas parlamentu, a za druhé eh, budeme hovořit o usnesení o dětské práci v odvětví kaká. Já jsem zpravodajem ve výboru ITRE, pokud jde o tuto dohodu, a jsem rovněž navrhovatel eh, toho usnesení, který ten daný výbor předkládá parlamentu. Nejprve tedy k tomu prvnímu tématu. Eh, výbor pro mezinárodní obchod navrhuje, aby parlament autorizoval radu pro uzavření této dohody o kakao z roku 2010. Důvody jsou celkem tři. Jednak eh, je to dohoda, která posiluje organizační kapacity Eh, dohody o kakao, tak aby mohla být platná v daném sektoru. Za druhé, tato dohoda vyjasňuje a ztransparentňuje eh, celý systém fungování této organizace, této organizace a zahrnuje sem i občanskou společnost. A za třetí, protože se jedná o mezinárodním dohodu, eh, objevují se zde nová ustanovení, která cílí na vytvoření dobrých vztahů a udržitelného sektoru kaká. Tato dohoda vyžaduje, aby strany zlepšily pracovní podmínky na základě pravidel a principů mezinárodně uznávaných podle Mezinárodní organizace práce a rovněž tyto strany podporuje v prosazování udržitelného růstu v kakaovém sektoru a aby prováděli opatření, která povedou k tomuto udržitelnému cíli. Jako hlavní dovozce kaká Evropská unie má velkou odpovědnost v tom, aby zajistila, že kakao bude dováženo nejudržitelnějším a nejtransparentnějším možným způsobem. Mezinárodní dohoda o kakao, která už provizorně vstoupila v platnost, je naším největším spojencem při vypořádávání se s touto odpovědností. A teď, pokud jde o to téma dětské práce v odvětví kaká, eh, toto téma dětské práce na kakaových plantážích je velmi vážné a nesmí být přehlíženo, když už máme souhlasit s touto mezinárodním dohodou o kakao. To je důvod, proč jsem navrhl toto usnesení a můj výbor souhlasil. Vyjadřujeme zde naše obavy o pokračující dětskou práci na kakaových plantážích, zejména v západní Africe. Spotřebitelé a výrobci musí být na toto téma upozorněni a více upozorňováni, stejně jako rozhodující politici. V posledních deseti letech došlo k velice vítané mobilizaci v mezinárodním kakaovém průmyslu, což vedlo k větší spolupráci s mezinárodními organizacemi, odborovými organizacemi a nevládními organizacemi za účelem eliminace alespoň těch nejtěžších a nejhorších forem dětské práce při produkci kaká. Nicméně e, zbývá toho ještě mnoho. Lidé, kteří pracují v kakao, respektive děti, které pracují na kakaových plantážích, podstupují vážná zdravotní rizika. Statistiku, která by byla spolehlivá, nemáme, ale odhaduje se něco od 10 tisíců po 100 tisíce. Každopádně je to důvod pro obavy. Nejlze polevit ve snaze o eliminaci dětské práce, zejména v těch nejtěžších podobách, z kakaového sektoru. Dětská práce musí být zlikvidována co nejšir, nejšířeji, musí do toho být zapojeni politici, eh, aktéři v eh, produkčním řetězci a institucionální aktéři. Velmi se těším na návrhy komise a na reakce komise na mé konkrétní otázky. Doufám, že na ty konkrétní otázky dostanu konkrétní a uspokojivé odpovědi, co komise a Unie chce dělat jako reakce na toto. Děkuji, nyní má slovo pan komisař Pibals. Vážený, děkuji, vážený pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci. Rád bych nejprve poděkoval panu Morierovi a výboru pro mezinárodní obchod za návrh, eh, aby parlament vydal, vyjádřil svůj souhlas s touto mezinárodní dohodou o kakao. Komise souhlasí s názorem eh, parlamentu, že tato nová dohoda je dobrým, dobrou platformou pro podporu mezinárodní spolupráce ve světovém sektoru EKK a že přispěje k posílení národních eh, ekonomik eh, kakových zemí. Tato dohoda umožní trhu, aby usiloval o dosažení spravedlivé ceny jak pro producenty, tak pro spotřebitele. Ale zároveň eh, povede ke spravedlivým výnosům a podpoří trvalé udržitelné pěstování zpracování kaká. Toto vše je důležité pro země, které eh, produkují kakao, které zároveň eh, v většině případů jsou zeměmi rozvojovými. Evropa je největším eh, světovým dovozcem kaká a proto hraje klíčovou, klíčovou roli a nese klíčovou odpovědnost za podporu rostoucí trvalé udržitelnosti a spravedlivého obchodu s kakem v těchto zemích, či s těmito zeměmi. Je třeba mít v patrnosti tady tuto zodpovědnost a uvědomit si, že otázka dětské práce představuje jednu z nejsložitějších výzev v této souvislosti. S tím kontroverzním aspektem je to, že podle našeho názoru je tato představa, eh, představa dětské práce děsivá, zatímco v některých jiných tradicích jde o akceptovanou eh, eh, praxi. Nicméně souhlasím s MOP, ICCO a Světovou nadací pro kakao, že tato dohoda bude dobrým východiskem pro řešení problému práce dětí v tomto konkrétním odvětví. Dokonce bychom mohli jít u této věci ještě dále a říci, že problém dětské práce zachází hluboko nad rámec boho odvětví kaká a bohužel se týká prakticky všech našich partnerů z řad rozvojových zemí. Jak víte, práva dítěte jsou zakotvena v listině základních práv. Pro nás je prioritou chránit a prosazovat tato práva. A komise se hluboce angažuje v této věci. Evropská unie se i nadále zasazuje o vymícení nejhorších forem práce dětí na globální úrovni a zajišťuje, aby vzdělání dítěte nebylo obětováno potřebě obživy a fyzický a emocionální rozvoj dítěte Eh, to nějak negativně nezasáhlo, pokud dítě pracuje. Na mezinárodní úrovni jde o článek 32 umluvy OSN o právě dítěte. Děti mají právo na to být chráněni před hospodářským vykořišťováním a před dětskou prací. Nicméně komise opakovaně vyjádřila své hluboké politování nad tím, že navzdory snaha mezinárodního společenství, včetně Eh, situace u ratifikace eh, umluvy MOP číslo 182, která požaduje úplné vymícení této praxe. Eh, tedy navzdory těmto snahám stále rostoucí počet dětí je zapojen do činností, které naplní definici MOP pro dětskou práci. Rád bych upozornil, že dnes šokujících 124 milionů dětí pracuje a to v těch nejhorších formách dětské práce. A celkový trend v subsaharské Africe je rostoucí a to o cirka 30%, o téměř 30%. To všechno by pro nás měl být předmět k zamyšlení a proto si velmi cením a vítám zájem pana Moreiry a velkého počtu europoslanců o toto téma. Nicméně tato otázka je složitá. V rozvojových zemích, zejména v sektoru kaká, Nemůžeme problém dětské práce vnímat izolovaně. Integrovaný přístup musí řešit i jiná velmi relevantní témata, která eh, mají vlastně za, hlubokou příčinu chudobu, ze které potom vyplývá potřeba to, aby děti pracovaly a také eh, problém obchodování s dětmi. Eh, jak se zde správně uznává, 90 farem, na kterých se pěstuje kakao v západní Africe, jsou malé rodinné podniky. Jsou to tady malé podniky, které čili obrovským výzvám. Někdy se nachází třeba 40 kilometrů eh, od komunikací a mají um, velké potíže s přístupem k infrastruktuře. Za takové situace samozřejmě děti budou na těchto farmách pracovat. Abychom tedy pomohli příslušným společenstvím um, zlepšit situaci tak, aby už nebylo nutné eh, zaměstnávat děti, tak v této věci se komise plně angažuje v rámci rozvojové politiky a, jiných politi- a politik, které aplikujeme na tento sektor. Je to patrné také z našeho pracovního dokumentu z roku 2010 o práci dětí a ze závěru Rady z června 2010. Konzistentnost našich politik a koordinace eh, jsou klíčové v těchto snahách a s tímto, u tohoto vědomí tedy jsme zavedli koordinovaný evropský přístup, kde spolupracujeme s příslušnými mezinárodními organizacemi a orgány. To je doplněno také o tom, že pomáháme zaproafrickým zemím, aby tento problém sami řešili, mimo jiné i prostřednictvím e, spolupráce při zlepšování infrastruktury a e, zemědělských postupů, také aby byly zaručeny lepší inspekce Eh, práce a lepší organizace práce. Dovolte, abych uzavřel tím, že se domnívám, eh, pevně domnívám, že pevně věřím, že tady správné místo dítěte je ve škole, nikoli v práci. Eh, vymícení chudoby je prvotním cílem, o který bychom měli usilovat, protože je příčinou práce dětí v Africe i v jiných rozvojových zemích. Proto jsem velmi vděčen Evropskému parlamentu, že ještě jednou nastoluje toto téma, přikládá mu velký význam a komise samozřejmě i nadále bude v rámci své činnosti tuto problematiku řešit. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Eh, za lidovou eh, evropskou stranu má slovo paní Kestinger, minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat eh, panu zpravodaji a všem kolegům z ostatních frakcí za dobrou spolupráci. Myslím si, že u této zprávy a zejména eh, ve věci té, to, eh, té rezoluce můžeme shodnout na velice dobrém kompromisu. Otázka nové mezinárodní dohody o kakao je důležitý krok směrem k spolupráci v oblasti producentů a konzumentů kakao vytváření jakési plánovací jistoty pro eh, zemědělce pěstující kakao a jejich rodiny, et, nějaké etablování, zajištění eh, jídla a boj proti práci dětí jsou důležité body pro důležitý a udržitelný vývoj v, sek- eh, v kakaovém sektoru. Jsme zodpovědní za to, že v těchto, že v těchto závodech bude i nadále moci probíhat rozvoj. Stávající boj proti, eh, proti dětské práci je v kompetenci Výboru pro mezinárodní obchod. My jako frakce se shodujeme alespoň na základních bodech, zejména pokud jde o definici eh, dětské práce, protože ne každá dětská práce je vykořistěvatelská a nebezpečná. Právě proto je tak důležitá situace v sektoru produkce kaká. Eh, hovoříme o pěstování kakaových bobů a o jejich sklizni. I zde pomáhají děti svým rodičům. Důležitý je však přístup k vzdělávání a vůbec k eh, eh, vzdělávacím programům pro děti. Je důležité bojovat proti dětské práci všemi opatřeními, která máme. A to usnesení Evropského parlamentu je velmi dobře cíleno. Já si myslím, že jakékoliv změny tohoto usnesení jsou nadbytečné. Přeji panu zpravodaji dobrou spolupráci v rámci výboje a výboru a v rámci pléna. Děkuji. Děkuji paní Kestinger za Progresivní alianci socialistů a demo, demokratů, paní Badia. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Především chci poděkovat panu Moreirovi za vynikající zprávu, za usnesení i za mm, tu mezinárodní dohodu. Je to mezinárodní dohoda, o které budeme hlasovat zítra. Bez pochyby to je e, dobrá příležitost, jak e, přijmout lepší opatření, e, které se týkají rozvoje produkce těchto sektorů, zájmu producentů i spotřebitelů a jak zajistit udržitelný rámec, co se týče sociálních i ekologických aspektů. A právě v tomto sociálním rámci do toho zapadá eh, toto usnesení, o kterém také budeme zítra hlasovat. Myslím si, že ten fakt, že v zásadě eh, zde jde o vymícení dětské práce, to je již samo o sobě velký výdobytek, to je jeden velký problém, jak řekl pan komisař, který mm, již se snažíme řešit léta a léta, bojujeme proti tomu a je pravda, že ta čísla, která jsme slyšeli, eh, mm, tedy těch 124 milionů dětí, které pracují, to nás nenaplňuje radostí. A to je bitva velice těžká, to je pravda, ale je třeba jí vést na řadě front. A já bych tady chtěla říci tři takové konkrétní fronty, na kterých je třeba eh, bojovat a které jsou životně důležité. Jednak je to povinnost eh, eh, povinnost eh, prosazovat eh, a nechat ratifikovat umluvu eh, OSN o právech dítěte ve všech státech a je třeba i podporovat růst a inovace, tak abychom zlepšili ty technologie pro sběr bobu, aby nebyla ta dětská práce potřebná. Závěrem je třeba pracovat na evropské normě o trasabilitě a udržitelnosti. Já si myslím, že Evropská komise určitě to udělá a pokusí se prostudovat tyto návrhy a také bych chtěla vědět, jaká je reakce pana komisaře na tyto návrhy. Děkuji. Děkuji. A vy eh, jste měla minutu, abyste věděla. Nezapomínejte na to. Tak. Za eh, Alianci liberálů a demokratů dvě minuty má pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Trh s Eh, a vzhledem k eh, té lahodnosti finálního produktu, tak eh, eh, roste. Když jeden florenský obchodník Marčeský Krantýny, který začal tedy používat obchodní lodě a dovážel v 16. století kakao, tak on právě tam již tehdy věděl, že využívání otroku je hlavní vlastně zdroj a tam začala ta nehumánost obchodu s kakaem, z Ghany například například eh, a tam, eh, ta, o tam teď je většina eh, produkce a tam pracují hlavně děti, mladší než 14 let. To je skutečně mm, i obchodování, které tam existuje, protože jejich rodiny prodávají do obchodních států, kde také pracují a zde i euro a afričtí mm, mm, poslanci se sešli s hlavními zástupci nevládních organizací, které bojují proti zneužívání dětí a i e, manželka pana Vatary, e, tak e, také i ta tedy Eh, eh, je aktivní v Mezinárodním výboru, eh, ale je třeba tedy mm, se snažit spíše investovat do dobré organizace trhu, aby se chovali sociálně zodpovědně, co se týče KK. A především je třeba změnit kulturu a, a mm, a i pěstování KK, nové technologie, aby nepoužívali ty škodlivé pesticidy. A já doufám, že to, co teď máme na stole, to je do dobrá zpráva, protože ta eh, čokoláda má být tedy mm, eh, produktem, kde ty ingredience budou trasabilní, vystopovatelné a zde samozřejmě i zvláštní odpovědnost nese, nese Mezinárodní eh, organizace pro kakao, která se musí snažit o humánnější produkci této, mm, to, této komodity. Ale to nestačí. Je třeba, aby i spotřebitelé si to uvědomovali, aby oni mohli kupovat etické produkty, aby se propagovala produkce a obchod eh, eh, čokolády, která se produkuje bez zneužívání dětí. A je třeba dělat ještě více, to znamená vytvořit takový evropský rámec takovýchto záruk. Zatím ale to zůstalo pouze privátní iniciativou. Děkuji, pane Rinaldi, a nyní za skupinu Zelených Evropské svobodné aliance. Na minutu má slovo pan Stas. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Právě jsme slyšeli odkazy na celosvětovou produkci kaká. 80 celosvětové produkce se dováží ze západní Afriky, která produkuje 70 celosvětové produkce. Slyšeli jsme, že eh, využívání dětské práce je naprosto příšerné v západní Africe. Vzhledem k tomu, že my jsme největším světovým producentem čokolády, máme i velkou zodpovědnost na eliminaci eh, dětské práce, máme obrovskou hospodářskou a sociální odpovědnost. Je dobře, že tato rozprava se týká i dětské práce. Rezoluce pana Moreira je velice dobrá. Zaměřuje se na eh, jeden ze dvou způsobů eliminace této práce je to právě podpora lepší spolupráce a výměny, výměny postupů, tak aby producenti mohli pracovat efektivněji a zároveň pomáháme eh, vyvinout distribuční sektor, který eliminuje dětskou práci. Ale ten druhý způsob je zajištění eh, dobrých, férových cen. V mezinárodní dohodě o kakao musíme udělat ještě více pro jejich nastolení. Musíme se vypořádat s faktem, že pokud budeme mít spravedlivé ceny za čokoládu, budou producenti moci vydělávat dosti peněz. Pokud ceny budou nízké, povede to k chudobě, chudoba vede k dětské práci. Je důležité proto ty spravedlivé ceny zajistit, je to naprosto důležité, je to důležitým konceptem této debaty. Děkuji, pane Stajes. Na minutu má slovo nyní pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Produkce kaká a dětská práce jsou, eh, jsou eh, základové kameny této, této debaty. Je důležité dětskou práci odsoudit. Proto souhlasíme i s touto dohodou. Je otázka, zda odsoudit pouze nucenou dětskou práci nebo dětskou práci eh, celkově, která odpovídá i úmluvám OSN. Podle našeho názoru je potřeba toto ješ, téma ještě rozpracovat. Například bod odůvodnění E, kdy se hovoří o dětské práci na plantážích. Je potřeba zajistit těmto dětem šance e, do budoucna a e, ty jim nesmíme sebrat. Například bod odůvodnění D také hovoří o tom, proč vlastně e, Evropský parlament mluví o tom, že se v západní Africe nutí děti k práci a prodávají se za jím účelem. Je to eh, drsné, ale je to realita. Podívejte se na dokumentární film Šmucige šokoláde, špinavá čokoláda. Jedno dítě se prodává za necelých 300 euro. Děti se prodávají bez ohledu na mezinárodní eh, organizaci práci, eh, v podstatě v na pobřeží Slonoviny najeme více než 12 000 dětí zcela bez příbuzných. Je to tedy ta základní otázka, jaký osud tím vytváříme dětem. Eh, je to osud, kterému se jednoznačně děti musí vyhnout. Děkuji. Děkuji, pane Šolci, a nyní za nezařazené má slovo pan Melcer. Pane předsedo, my víme, že kakaový sektor je pod tlakem. Ehm, poptávka po čokoládě, zejména v azijských zemích, stoupá, to znamená, že stoupá poptávka po kakao. Což by mohlo vést eh, k tomu, že v rámci několika let nám bude chybět několik milionů tun kaká. Ehm, největší produkce je přitom na pobřeží slonoviny. A právě eh, to, ten, tuto zemi nesmíme přehlížet, protože jednak zde došlo k, vzhledem k reformě zemědělství, eh, tak se prodalo většino úrody z roku 2012 na tajných aukcích. Eh, pracovní místa, která závisí na produkci kaká, jsou často předmětem naprosto nelidských pracovních podmínek když eh, se my zasazujeme o zlepšení sociálních podmínek a eliminaci dětské práce. Musíme se nutně obávat, že to zůstane pouze na papíře a EU jako světově největší konzument čokolády vlastně na tom vůbec nic nezmění. Proto se chceme spolehnout pouze na certifikované a udržitelné kakaové plantáže. Děkuji. Děkuji, nyní přejdeme k dalším řečníkům. Na minutu a tři, 30 má slovo pan Kaspar. Pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, já si myslím, že u tohoto tématu a e, to už říkalo hodně lidí, stojíme před dilematem. Na jednu stranu Všichni osuzujeme dětskou práci a já musím říct si, že jako otec čtyř dětí e, mi vůbec není volno, e, když si představím, co musí dělat spousta dětí pro to, aby mé děti mohly zítra ráno nebo každý den ráno jíst kakao nebo pít kakao a jíst čokoládu. Na druhou stranu eh, vnímáme, že musíme eh, určité země dovést k tomu, aby zaváděly nové sociální standardy, aby financovaly nové školy, aby financovaly nové vzdělání, aby zajišťovaly sociální, eh, systém sociálního zabezpečení. A toto dilema je, že pokud k těmito zeměmi nebudeme obchodovat, tak do nich nepotečou žádné peníze, aby vy, vybudovávali tyto struktury. A když s nimi budeme jednat, tak to dilema je takové, že v podstatě podporujeme situaci, kterou považujeme za nepřijatelnou. Proto proto vítám tuto dohodu. A děkuji všem kolegům, kteří se v našem výboru intenzivně tímto tématem zabývali. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že tato dohoda je dobrou cestou. E, musíme jasně říci, co kritizujeme ale neříkáme rovnou, my s vámi vůbec nebudeme obchodovat, dokud to nenapravíte. Snažíme se naopak vypracovat eh, realistický plán nápravy, abychom těmto zemích, zemím mohli pomoci se s tímto dilematem vypořádat, protože je to v našem všeobecném zájmu. Nejenom proto, že si chceme ráno vypít hrnek kaká nebo sníst tabulku čokolády, je to v našem zájmu vzhledem k budoucnosti dětí těchto zemí. Děkuji. Děkuji, pane Kaspary. Na minutu má slovo pan Sustáň. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, pane komisaři. Eh, cíle dohody jsou něco, s čím lze souhlasit, ale nesmíme zapomínat na eh, ten sociální problém v tomto sektoru. Eh, obchod, který bude zlepšovat kvalitu produkce, který bude rozvíjet ten sektor, samozřejmě to ale musí zároveň i zlepšovat ekonomické podmínky malých zemědělců a těch 14 milionů pracujících, kteří závisí na produkci kaká, ale my eh, eh, nejvíce zpracujeme kaká eh, zde v Evropě a musíme tedy tlačit na naše výrobce, aby se postavili proti zneužívání dětí a aby ten dodavatelsko-odběratelský řetězec byl udržitelný a to si zaslouží naši podporu. Děkuji. Děkuji, pane Susto. Minutu má slovo pan Kutas. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, podle UNICEFu cirka 158 milionů dětí do, e, pracuje, to znamená šestina dětí. Miliony dětí pracují za podmínek, které představují hrozbu pro jejich e, zdraví, protože nakládají e, s jedovatými látkami. Jenom v západní Africe je Eh, já se 100 tisíc dětí, které pracují v obtížných podmínkách na kakových polích a 10% z nich eh, se stalo předmětem obchodování. Eh, děti jsou nucené do práce, což má vážné dopady na jejich zdraví a také na jejich školní docházku a výkonnost. Domnívám se, že přístup ke vzdělání je nutným předpokladem pro snižování chudoby a pro skoncování s vykořišťováním dětí. EU disponuje potřebnými nástroje pro to, aby přesvědčila státy, které stále e, dopouštějí práce dětí. Dovolte, abych připomněl, že je možné pozastavit e, preferenční zacházení e, v obchodním systému, v systému a zároveň tedy země musí využil ostatní týkající se eliminace chudoby. Pan Martin, děkuji, stejně jako ostatní i já podporuji Mezinárodní dohodu o kakao. Domnívám se, že pomůže z hlediska sociální a environmentální eh, stability tohoto odvětví, odvětví kaka. Zároveň ovšem chci vyjádřit výrazné znepokojení ohledně toho, že se v tomto odvětví vyskytuje práce dětí. Všem řekněme se to jasně. Zodpovědnost za řešení tohoto problému nepřísluší eh, Evropskému parlamentu, spotřebitelům v Evropě. Je to odpovědnost eh, daného sektoru. Tento sektor viděl v posledních deseti, let, deseti letech 700 miliard eur, což je obrovská částka a bylo vynaloženo přesně 0,0075 na investice do pracovních podmínek. Eh, to, ten samotný sektor nesodpovědnost za to, aby zaručil výchov, vzdělání dětem, eh, které zaměstnává a nese odpovědnost za to, aby eh, zdraví eh, pracovníků bylo chráněno, aby eh, byly bezpečné pracovní podmínky. Nakonec nejlepší způsob asi je kupovat produkty fair trade. Děkuji. Nyní catch the eye. Na minutu slovo paní Angelili. She's not. No, není, paní Angeli není, takže na minutu pan Mikolašik. Děkuji, pane předsedo. Kakao jako plodina, která se pěstuje na více než 8 milionech hektarů tropické půdy ve 40 zemích, přináší zisky eh, pěsto, eh, zemí, které pěstují, eh, zpracovávají kakao, obchodují s ním závisí na tom živobytí 50 milionů lidí na světě, proto považuji za nevyhnutné přijmout transparentní právní rámec, který zaručí mnohem spravedlivější podmínky v celosvětovém řetězci přes od, od výrobců přes zprostředkovatele po výrobce až po konečné spotřebitele. Trvalý udržitelný světový obchod s kakem musí ve všech fázích řetězce se opírat o principy hospodářské životaschopnosti a zároveň o respektování sociálních a environmentálních norem. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen o tom, že spravedlivé ceny kaká a s nimi související předevš- spravedlivé výnosy především pro výrobce, kterými jsou často, kterými jsou pardon, často drobní zemědělci v rozvojových zemích, pomohou řešit problematiku i e, dětské práce, práce těch dětí, které jsou vykořišťovány v tomto sektoru. Děkujeme, pane Mikulášiku, a nyní na jednu minutu paní Meissnerová. Děkuji, pane předsedající Čokoláda a kakao není e, pouze něco, co těší děti, ale i dospělé. My jsme teď ve Štrasburku, ale většinou jsme v Bruselu a čokoláda v Bruselu to je opravdu pojem a často se kupuje a často se daruje. A mnoho lidí si vůbec e, nepřemýšlí o tom, odkud pochází ta čokoláda nebo, kok- nebo kakao, ze kterého se vyrábí a kdo a kde a jaký pěstuje. Nicméně přemýšlet o tom je nutné. Je nutné myslet na to, že je s tím nutně spojena dětská práce vlastně s importem kaká jako takového. A nejde o to, jak říká paní Köstinger, aby se řešilo, jestli tam jsou děti s, dětí, s rodinou nebo bez ní, jestli je někdo nutí k práci nebo ne. Je nutné podívat se na podmínky, je nutné podívat se na zdravotní rizika. Máme zde obrovské zdravotní problémy v podmínkách, v jakých se kakao pěstuje, mimo jiné, jak se pěstuje dětmi. A tomu se musíme vyhýbat. Musíme udělat všechno proto, aby země jako Gána nebo eh, pobřeží slonoviny eh, byly nějakým způsobem eh, donuceni k tomu, aby vytvořili lepší podmínky pro lidi, kteří v tomto pracují, tak aby to bylo férové, jak říkáme. A já si myslím, že takovéto označení trade by bylo dobrým prostředkem, jak toho dosáhnout. Těším se na spolupráci v parlamentu. Děkuji, paní Meissner. Nyní má slovo pan komisař Píbalks. Vážený pane předsedající, Myslím, že názory zde vyjádřené eh, v té rozpravě se výrazně shodovaly. Je pravda, že kakao je úžasný produkt, zároveň je pravda, že u celé řady zemí, pokud máme jenom pobřeží slonoviny, je to důležitý produkt pro celou ekonomiku země. Je také, myslím, důležité, aby existoval spravedlivý obchod, spravedlivá cena za tento produkt. Zároveň skutečně musí z odpovědnost daného odvětví, daného sektoru, eh, aby ten produkt nebyl tedy aby se neočernila jeho pověst, aby existovaly udržitelné postupy vracení podmínky. Také je třeba, abychom boj proti chudobě začlenili do tohoto celého balíčku, tak také postupem v případě Gany, pobřeží Slonoviny a dalších zemí, které produkují kakao. Ovšem je důležité eh, uplatňovat ještě určitá dodatečná opatření, eh, zaměřená zejména právě na problém eh, práce dětí. Připomenu některá z nich. Evropská unie Eh, vede lobbystickou kampaň na podporu eh, ratifikace eh, umluvy MOP číslo 182 o nejhorších, o odborání té nejhorších forem práce dětí a dvou občních protokolů k umluvě o právech dítěte. Ochrana dítěte, pokud je o práci dětí, byla stanovena evropskou prioritou, identifikována jakožto priorita EU v celé řadě Eh, strategii pro jednotlivé země, které EU eh, e vypracovává. A to je důležitá věc, protože se všemi našimi rozvojovými partnery vedeme politický dialog a právě v této rovině můžeme a měli bychom toto téma řešit, protože i eh, tyto země, naše partnerské země, to musí vnímat jako prioritu. Takže komise vypracovala určitou příručku pokyny k trvale zadávání Eh, veřejných zakázek, eh, kde se dbá právě na správnou praxi. Také existují programy rozvojové pomoci, eh, z nichž některé jsou zacílené právě na řešení problému dětské práce, například 14 milionů eur projekt TECL, jde o iniciativu jaké MOP a 1440 zemi AKT a loni 10 milionů na boj proti práci dětí a, investi- a pro investice do, do lidí. V regionu Kavkazu program EDF eh, pro Kavkaz eh, efektivně přispívá ke zlepšování živobytí pro malé drobné zemědělce a pro lepší udržitelnost také produkce kaká v Ghaně. Rád bych vás eh, ubezpečil, že komise dbá na koherentnost, konzistentnost politik, ať jde o, o obchod, lidská práva či společenskou odpovědnost podniku, s tím, že vedeme v patrnosti, že v rozvojových zemích problematika práce dětí nemůže být vnímána jako izolovaný problém. Eh, musíme zohledňovat eh, význam toho, aby obchodní umluvy obsahovaly efektivní eh, ustanovení o snižování chudoby a o důstojných pracovních podmínkách. Komise se zabývá také problematikou zpětné vysledovatelnosti produktů, které byly vyrobeny za přispění práce dětí. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní má slovo pan Moreira. Eh, eh, Vážený pane předsedo, děkuji vám. Eh, děkuji všem mluvčím v této rozpravě, zejména děkuji panu komisaři a děkuji za závazky jmenované jménem komise, pokud jde o boj proti dětské práci. Jsou to závazky vítané a přicházejí v pravou chvíli. Doufáme, pane komisaři, že vám můžeme věřit v tom, co říkáte. Nyní je potřeba využít naši politickou sílu a e, ratifikovat, respektive implementovat dohody Mezinárodní organizace práce o dětské práci. Dále je důležité použít programy pro rozvojovou pomoc, abychom podpořili udržitelnost kakaového průmyslu. A za třetí je nutné se vážně zaměřit na proveditelnost eh, té, toho, té ideje dohledatelnosti kaká, abychom mohli mít nějakou značku pro kakao vyrobené bez dětské práce. To by byl jednoznačně dobrý způsob pro potvrzení důležitosti tohoto tématu. Eh, dovolte mi zmínit ještě jednu věc součástí této otázky mezinárodních obchodní dohod, odboru a tak dále. Když hovoříme o hospodářském partnerství a o dohodách o takovémto partnerství se zeměmi ACP, tak v případech, kdy mluvíme s kakaovou zemí, by toto téma mělo být součástí našich rozhovorů. E, Evropská unie má celou řadu způsobů a metod, které musí používat komplexním a integrovaným způsobem. Mimo jiné je zde jedna metoda, kterou nesmíme zapomínat, a to je korporátní sociální odpovědnost. To pan komisař také zmínil. Je to opatření velice důležité, protože většina hlavních hráčů v kakaovém sektoru jsou evropské společnosti. A vypadali bychom velice špatně, kdyby tyto společnosti nehrály svou roli tak, jak se od nich očekává, pokud jde tedy o boj s dětskou prací. Děkuji vám. Já Děkuji. Takže vystoupením pana zpravodaje jsme teď uzavřeli rozpravu o odvětví kaká. A nakonec této rozpravy eh, byl zařazen i návrh stanoviska, návrh usnesení a eh, eh, diskuse byla tímto tedy ukončena. Hlasovat se bude zítra v poledne. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Prohlášení Rady a komise ohledně